Kolegy, buon pomeriggio, cominciamo. Kolegové, dobré odpoledne, začneme s posledním zasedání našeho výboru Krym. A než přistoupíme k hlasování, tak se ptám, zda nemáte námitky a prosím, chci, abyste odsouhlasili program, jak jste ho dostali. Má někdo námitky? Ne, takže lze považovat program za odsouhlasený a navrhuji, abychom i odsouhlasili zápis ze schůze z 9. září, tak jak jste ho obdrželi. Takže eh, jsou zde námitky k tomuto zápisu od sekretariátu? Ne. Výborně, takže můžeme odsouhlasit tento zápis. Ještě připomínám, že naše schůze se vysílá přímo na internetu Evropského parlamentu a dnes budeme hlasovat o eh, závěrečné zprávě. Náš zpravodaj, pan Jakolino, představil návrh e, 18. června a poté, po prezentaci, byly předloženy eh, členy našeho výboru 122 eh, eh, pozměňovacích návrhů, 392 pozměňovacích návrhů a i mm, tedy mm, mm, pan zpravodaj, potom s ostatními, kteří předkládali náměty, tak začali intenzivně pracovat na závěrečném produktu a i sekretariát do toho významně přispěl a tato práce mm, mm, vyústila ve, ve 24 kompromisů, o kterých budeme hlasovat. A zde bych chtěla, aby pan Jakolíne eh, si vzal slovo, protože o to požádal, takže prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jenom dovolte pár upřesnění, a to především na seznamu hlasování návrh 127 a 195. Takže eh, takže 127 a 195, takže tam je plus. A potom kompromis číslo 2 po eh, praní špinavých peněz, eh, tak zde bychom měli ještě mezi ty principy dát i solidaritu a subsidiaritu. A zde i kompromis 6, tak tam samozřejmě zcela respektujeme princip proporcionality a tam chybí výraz subsidiarita ještě, takže navrhuji, abychom tam zahrnuli i tento termín, tak to upřesnili. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Jakolíno, a ještě se omlouvám subsidiarita a proporcionalita samozřejmě a solidarita samozřejmě, takže, takže to asi ne. Děkuji. Tady solidarita ne. Subsidiarita místo toho. Ano, samozřejmě. Eh, takže eh, samozřejmě. Mm, dobře. A nyní připomínám, eh, až zda máte hlasovací kartičky, máte, takže všichni máte kartičky, výborně a Eh, budeme tedy hlasovat o kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Pongo in votazione. Nyní budeme hlasovat o návrhu 98. 98. Zahajuji hlasování. Chiusa. Hlasování. L'emendamento è respinto. Návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 99. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ne, takže opravuji. Počkejte okamžik. Allora, mi segnala il segretario. Ah, takže sekretariat mi říká, že zde máme tři kolegy za EPP navíc. Takže snažíme se zjistit, kdo to je tady navíc. Allora, pongo in votazione. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 2. Připomínám, že zde máme zvlášť oddělené hlasování, takže teď budeme hlasovat nejprve o celém kompromisu a potom o dalších split vote. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. První část je odsouhlasena. A nyní přejdeme k různým prioritám. Priorita 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali. Odsouhlaseno. A nyní priorita 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Approvato. Hlaseno. A nyní budeme hlasovat o prioritě 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. Hlasujeme nyní o prioritě 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasená. Nyní budeme hlasovat o prioritě 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. A nyní poslední priorita, číslo 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování odsouhlasena. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrhu 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh přijat. Hlasujeme nyní o návrhu 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 107 e, byl stažen, tedy hlasujeme o návrhu 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut a nyní budeme hlasovat o návrhu 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrhu 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o kompromisu 23. Zde máme tři split vote, tři oddělená hlasování a budeme nejprve budeme hlasovat o prvním, a to je na začátku kompromisu až po Enforcement Agencies and NGOs. Zahajuji hlasování o prvním split vote. Zahajuji hlasování. Konec. Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o druhé části, druhý split vote od calls on the commission až po unaccompanied minors. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali. Odsouhlaseno. A poslední split vote tohoto kompromisu od výrazu calls on the Commission and the Member States až do konce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat eh, o návrhu 114, ne 118. Zahajuji hlasování. Lei chiusa la votazione. Končím hlasování. 121. No, Pongo in votazione le... Budeme hlasovat o návrhu 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat o návrhu 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat o návrhu 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní přejdeme ke kompromisu číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat o návrhu 369. Zahajuji hlasování. 3, 6, 9. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o kompromisu 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Ok, allora adesso passiamo. A nyní přejdeme k, k návrhu 127. Potom 128, ale sekretariát mi říká, že to jsou dva slučitelné eh, kompatibilní návrhy. Takže nejprve 127, zahaju hlasování. Konec hlasování. Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 128. Zahajuji hlasování. 1, 2, 8, 128. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o návrhu 129. Zde máme split vote, dvě dělčí hlasování. Od začátku kompromisu až po trade unions. Zahajuji hlasování. Hm, končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní dru, eh, druhý split vote, zbytek návrhu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 130. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme ke kompromisu 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Souhlaseno. A nyní přejdeme ke kompromisu 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k návrhu 204. 204. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 138. 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní 141. 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu 142. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 144. 144. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 145. 145. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aha. Návrh byl zamítnut. moment, paní Makovej. Allora, noi procediamo con il voto. Budeme hlasovat a to návrh 145. Ne. 146. Zahajuji hlasování. Voto je chiuso. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut a nyní budeme hlasovat o návrhu 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o návrhu 149 a 187 e, jsou identické, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nefunguje. Budeme opakovat hlasování o návrhu 149 a 187. Jsou to dva totožné návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseny. A nyní budeme hlasovat o návrhu 188. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 150. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut a nyní budeme hlasovat o návrhu 151. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní budeme hlasovat o návrhu 152. 152 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut a nyní budeme hlasovat o návrhu 153. 153 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Tak počkejte chvilku, nehlasoval. Possiamo ripetere il voto comunque. Můžeme opakovat, eh, stejně byl ale zamítnut eh, drtivou většinou, 29 hlasů bylo proti. No dobře, takže návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 155. Eh, Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 156. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 157, hlasování otevřeno, hlasování ukončeno, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 158, tady máme dílčí hlasování, split vote, takže až po slova Mafia Type Assets a zahajuji hlasování, teda první část nyní. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní druhá část od slov such as to the end. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 159. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. Nyní číslo 160. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní číslo 161. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Nyní 162. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 163. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní číslo 164. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 7. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní číslo 167. Začátek hlasování, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní číslo 168. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Číslo 169 bylo staženo, takže nyní hlasujeme o 170C a můžeme hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 171. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijatom. Nyní hlasujeme o číslu 173. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Není jasný výsledek. Budeme hlasovat ještě jednou. Takže číslo 173. Pozměňovací návrh 173. Zahajuji hlasování. Vypadá to, že to nefunguje. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 335. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní tedy 175. Začátek hlasování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Nyní kompromis 8. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Přejdeme k číslu 182. 182. Ještě jednou pozměňovací návrh číslo 182. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní číslo 183. Hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Nyní 184. Pozměňovací návrh 184. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 185. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijato. 189. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Máme tady ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Nikoliv? Výborně. Můžeme tedy přejít k hlasování, které zahajuji. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 190, začátek hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 191. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 190. 193, protože 192 je totožná 191, takže hlasujeme o 193. Dílčí hlasování. Eh, první část je eh, od začátku až po slova eh, at least nationally. Konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část začíná slovy in addition a až po úplný konec. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 194. Začátek hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní číslo 195. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 196. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 197. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Přejdeme k číslu 198. Začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 200. Pozměňovací návrh číslo 200. Začátek hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Nyní číslo 201. Začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 202. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 203. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 205. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 206. Začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 207. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 208. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Nyní kompromis číslo 9, začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Přijdeme tedy k pozměňovacím návrhu číslo 210, o kterém nyní hlasujeme. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 213. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 214. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 215. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 216. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 217. Můžete hlasovat. Hlasování ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 218. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 219. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 220. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 221. Můžete hlasovat. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 222. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 223. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. trojka je zamítnuta. Kompromis číslo 10. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 226. Začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 227. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 228, začátek hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Nyní kompromis, ne, pozměňovací návrh 229. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Ještě jednou zahajuji hlasování, nyní ukončuji. Přijato. Nyní kompromis 11. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 234. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 235. Tady máme dílčí hlasování. První část, o které hned hlasujeme, začíná slovy considers dead a končí slovy cooperation between them. Začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o druhé části od slov including in cases a končí to slovy is inadequate. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 236, opět je o dílčí hlasování. První část od slov recommends death a končí to slovy criminal activities. Hlasujeme. Konec hlasování. První část je přijatá, nyní hlasujeme o druhé části od slov including by až po slova common action plan. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme nyní o kompromisu číslo 12. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní 3676. Pardon, 374.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 chybí tlumočení, jak to vypadá, do francouzštiny. OK? To v pořádku? Konec hlasování, přijato. Nyní hlasujeme o druhé části. Od slov have a particularly negative a tak dále až po slova those mentioned above. Začátek hlasování o druhé části. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 238. Tady bude hlasovat pouze o druhé části, protože první část odpadla. Hlasujeme tedy o druhé části, nikoliv o první. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 239, pozměňovací návrh. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis číslo 24. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní 241. Pozměňovací návrh 241, konec hlasování. Přijato. Nyní 242, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní kompromis 13, začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní 246. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Následující tři pozměňovací návrhy, to znamená 247, 248 a 249, jsou totožné a budeme o nich hlasovat společně. Nyní hlasujeme o všech těchto třech pozměňovacích návrzích. Hlasování je ukončeno. Zamítnuty. 19, 19, quindi respinto. Zamítnuto a nyní budeme hlasovat o návrhu 250. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 251. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 100, 252. 252. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní budeme hlasovat o návrhu 254. Zahajuji hlasování 254. Končím hlasování. Ne. Ne, ne. Začneme ještě jednou. Dobře, 100, 254. Zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme ke kompromisu 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní návrh 200, mm, e, nyní 258. Končím hlasování. Zamítnut a budeme hlasovat o návrhu 259. Zahajuji hlasování. Končím hlasování odsouhlasen, 260 byl a nyní budeme hlasovat o 261. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 262. Zahajuji hlasování. 262. Končím hlasování zamítnut a nyní budeme hlasovat o návrhu 263. Eh, tady máme split vote po částech, tedy dílčí hlasování. První část eh, text without financial and criminal. Takže budeme hlasovat eh, o této první části, tedy za hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. Nyní budeme hlasovat o druhé části split vote a to e, se slovy financial and criminal. Takže za hlasování. Mm, Končí hlasování. Zamítnut, takže budeme hlasovat o návrhu 264. Ne, odpadl, takže 265. Návrh 265, zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. Návrh 266 byl stažen. A nyní máme 267. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrhu 268. Zahajuji hlasování 268. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 269. Zahajuji hlasování o 269. Konec. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 270. Zahajuji hlasování. Dobře, končím hlasování. Odsouhlasen nyní budeme hlasovat o návrhu 275. 275. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu 276. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 277. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní přejdeme k návrhu. Dobbiamo tornare a votare. Měli bychom hlasovat ještě jedno jednou o návrhu 271, já jsem ho přeskočila. 271. 271, zahajuji hlasování. 271, zahajuji, končím hlasování. Zamítnut. Allora, a nyní přejdeme k hlasování o návrhu 272. 272. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 273. Zahajujeme hlasování o 273. Končím hlasování. Odsouhlaseno. No, Nyní budeme hlasovat o návrhu 274. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A e, nyní budeme ještě hlasovat o návrhu 278. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A teď přejdeme k návrhu 279. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrhu 280. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 281. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Nyní návrh 280. 282. Zahajuji hlasování o návrhu 282. Končím hlasování. Odsouhlasen. Nyní budeme hlasovat o návrhu 283. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen. Nyní přejdeme k návrhu 286. Zahy hlasování 286. Končím hlasování. Zamítnut a nyní budeme hlasovat o návrhu 287. Zahy hlasování. Konec hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o návrhu 288. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Nyní přejdeme k návrhu 289. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme ke kompromisu 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k návrhu 294. Zahajuji hlasování. 294. Konec hlasování. C'è stato un problema sul display. Aha, byl tedy problém s displejem sekretariátu, takže musíme opakovat hlasování o 294. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, dobře, konec hlasování. Souhlaseno. Teď přejdeme k návrhu 296. Zahajuji hlasování 296. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 297. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní budeme hlasovat o návrhu 298. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 299. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu 300. 300. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu 303. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní přejdeme k návrhu návrhu 304. Zahajuji hlasování o 304. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Hm, a nyní budeme hlasovat o návrhu 305. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu 306. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o dvou návrzích 307 a 308, které jsou totožné. Zahajuji hlasování o dvou identických návrzích. Končím hlasování. Odsouhlaseny. Nyní přejdeme k návrhu 310. 310 zahají hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseny a nyní návrh 311. Zahají hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní přejdeme k návrhu 312. Zahají hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k hlasování o návrhu 313. Mm, Zahaju hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k návrhu 314. Zahaju hlasování. Končím hlasování. zamítnut. A nyní budeme hlasovat o kompromisu 16. Zahajuji hlasování o kompromisu 16. Konec hlasování. Odsouhlaseno a nyní přejdeme k návrhu 320. Zahajuji hlasování o návrhu 320. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 321. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Allora io ripeto questo voto. Kuji toto hlasování, ale sekretariát mi mě eh, mi eh, eh, říká, že budeme hlasovat o 321. Zahajuji hlasování. 321. È stato respinto. È stato respinto. Allora, votazione chiusa. De... Takže eh, končíme hlasování o 321 odsouhlasen. A nyní budeme hlasovat o návrhu 322. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 323. Zahajuji hlasování. Končím hlasování odsouhlaseny. A návrh 326. Zahajuji hlasování o návrhu 326. Končím hlasování. Odsouhlasen. A zde máme dva následující návrhy 327, 328, které jsou totožné, takže budeme hlasovat dohromady o nich. Zahajuji hlasování 327, 328. Dobře. Všichni odhlasovali. Takže končím hlasování. Zamítnuty. Nyní budeme hlasovat o návrhu 329. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrhu 330. 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní budeme hlasovat o návrhu 331. 331. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jako odsouhlaseno a nyní budeme hlasovat o návrhu 332. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut a nyní budeme hlasovat o návrhu 333. 333. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní budeme hlasovat o návrhu 334. 334. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o kompromisu 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní přejdeme k návrhu 300. 340, 340. Konec hlasování. a nyní budeme hlasovat o návrhu 341. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní přejdeme k návrhu 342. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A e, takže e, tady vidím, že... E, Votazione 343. DP se usmívá, takže nyní zahajuji hlasování o 343 zahajuji hlasování. Odsouhlaseno a nyní budeme hlasovat o návrhu 344 e, zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o 345. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. Nyní budeme hlasovat eh, o 346. Máme zde dva totožné návrhy, 344 a 347. Takže hned hlasujeme o nich, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní přejdeme k hlasování o návrhu 340, 351. 351. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnut. A nyní přejdeme k návrhu 352, ten byl stažen, a takže tři, návrh 353. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní přejdeme k hlasování o návrhu 354. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o návrhu 355. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasen nyní budeme hlasovat o návrhu 356. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o návrhu 357. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto nyní budeme hlasovat na návrh 367. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno a nyní návrh 368. Máme split vote, první část, budeme hlasovat hned o první části. Calls on the Commission až Wildlife Trafficking. Budeme hlasovat o této části, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. A druhá část, eh, budeme hlasovat o druhé části vote od Highlighting Clear Plants and Trees into the Union. Mm, takže budeme hlasovat o druhé části nyní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. A nyní přejdeme k návrhu 375. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlasena. A nyní budeme hlasovat o návrhu 385. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odsouhlaseno. A nyní budeme hlasovat o návrhu 386. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 388. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 389. Začátek hlasování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Nyní ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Nikoliv. Můžeme přejít tedy k hlasování podle textu, který máte. Zajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Musíme ještě jednou zopakovat hlasování. Chybí tady jeden kolega. Pardon, je tady jeden kolega z EPP navíc. Takže ještě jednou znovu hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Hlasování je ukončeno. Dobře, přijato. Můžeme tedy pokračovat. Pozměňovací návrh 390. Začátek hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato 391, bylo staženo. Hlasujeme o 392. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní přejdeme pozměňovacím návrhu. Pozměňovací návrh číslo 1, přejdeme už k preambuli. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, začátek hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato, trojka byla stažena, hlasujeme o čtyřce. Hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, začátek hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, začátek hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Číslo 7, můžete hlasovat. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Máme tady ještě jeden další ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Nikoliv, takže budeme hlasovat podle textu. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Nějaké námitky? Nikoliv. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 4. Nikdo námitky? Nikoliv. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. Přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 5. Nějaké námitky? Nikoliv. Hlasujeme. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9. Začátek hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Prego, è la quarta volta che ripetiamo un voto. Prosím vás o spolupráci. Myslím si, že nepří, nepospíchám příliš. Už je to po čtvrté, co eh, opakujeme hlasování. Vím, že to hlasování je hodně, ale prosím vás skutečně, abyste tomu věnovali pozornost. Jsme u pozněvacího návrhu číslo 10. O devítce jsme hlasovali, ale mm, Zopakujeme si to ještě jednou. Takže pozměňovací návrh číslo 9. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Pardon, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 11. Hlasování zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 12 a 13, ty jsou totožné. Budeme tedy hlasovat o obou najednou. Hlasujeme o 12 a 13. Konec hlasování. Zamítnuty. Kompromis číslo 18, hlasujeme. Ne, ještě musíme hlasovat o pozměňovací návrh číslo 14, omlouvám se, hlasujeme o 14. Konec hlasování. Zamítnuto. A nyní kompromis číslo 18. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Přejdeme tedy k 19. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 19. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 20. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o kompromisu 19. Začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Přijdeme tedy k pozměňovací návrh číslo 24. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 25. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 26. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 27 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozněvací návrh číslo 28 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 29. Začátek hlasování. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 30. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 31. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Přejdeme ke kompromisu 22. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 33. Hlasujeme o 33. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 3.4. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 36. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 37. Prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 38. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Nyní dva totožné pozměňovací návrhy číslo 39 a 40. Hlasujeme o obou najednou. Prosím. Konec hlasování. Zamítnutý. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 41. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 42. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 43. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 44. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 45, můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 46, hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 47, můžete hlasovat. Ukončuji hlasování přijata. Pozměňovací návrh číslo 48. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Číslo 49. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 51. Hlasujeme. Konec hlasování. to. Pozměňovací návrh číslo 52. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 53. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Číslo 54. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 55. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 56. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 57. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Přejdeme proto k hlasování o pozměňovací návrh číslo 58. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. 59. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijatel. Číslo 60. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 61 byla stažena. Přejdeme k 62. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Nyní 63. Pozměňovací návrh číslo 63. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Stejný počet hlasů. Nyní kompromis číslo 20. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Přejdeme k 67. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 68, můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 69. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 70. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o kompromisu 21. Hlasujete. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 75, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 76. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích, které jsou stejné. 78 a 79 hlasujeme společně. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Nyní jazykový pozměňovací návrh. Ne. Eh, přejdeme rovnou pozměňovací návrh číslo 80. Hlasování zahájeno. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 81. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 82. Hlasujeme. Konec hlasování. přijato. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 83. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Nyní číslo 84. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 85. Začátek hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 87. Ne, 86. Hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 86. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 87. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 89. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 90. Můžete hlasovat. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 91. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní číslo 92. Hlasujeme. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 93. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Ne. Můžeme tedy hlasovat o textu ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 94. Začátek hlasování. Konec hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Číslo 95, dílčí hlasování, nejdříve první část od slov Where's the judicial independence až po slova interests. Hlasujeme o první části. Hlasování ukončeno. Přijato. Hlasujeme teď o druhé části od slov Where's life až po slovo discretion. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Allora adesso poniamo in votazione. Nyní budeme hlasovat o celém textu. Závěrečné hlasování, tak jak byl text pozměněn, hlasujeme nyní. Hlasovali jste všichni? Mám dojem, že ano. Dobře, hlasování je ukončeno. Přijato 29 hlasů pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. C'è un e, attimo. Ještě okamžik. Procediamo con l'ordine, do prima... Dám ještě slovo panu zpravodaji, panu Jakolínovi. Diamo la parola. fare una dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, ok. Allora un attimo che c'è eh, il vicepresidente Tavarš deve fare una Pan místo předseda Tavarš musí eh, dát prohlášení o hlasování. Muito, muito são enquanto vice-presidente, mas em nome do Grupo dos Verdes e na qualidade de relator na sombra. Ano, já bych rád všem poblahopřál, především panu Jakolínovi, ale naše skupina nemůže podpořit kladný výsledek hlasování v tomto případě. Země našlo o jeden pozměňovací návrh pana Kirkhopa o jmenné evidenci cestujících. My jsme se říkali, že když projde, tak to bude v rozporu s doporučením, které už jsme schválili. tak jak to bylo ve výboru Libe. Takže 52.3 jednacího řádu podle tohoto pravidla zelení předložili menšinové stanovisko, které by se mělo připojit ke zprávě jako vysvětlující zpráva. To jenom by se vysvětlilo to závěrečné hlasování. My předložíme pozměňovací návrhy, nicméně vadí nám hlavně ten pozměňovací návrh pana Kerkopa. Zajména ten. Takže se zdržíme. Děkuji. Grazie, viceprezidente Tavares. Děkuji panu místopředsedovi. Ještě předtím, než dám slovo panu zpravodaji, a um, pokud se budou přát ještě uh, koordinátoře a další, tak i jim. Ale jelikož jsme dneska přijeli závěrečnou zprávu, tak už se blížíme ke konci uh, prací naší, našeho zvláštního výboru a přijetí usnesení k závěrečné zprávě Krymu se předpokládám na druhém zasedání plenární, plenární zasedání v říjnu. Jsem velice ráda, že vám ho už stělit, že předsednictví a byro parlamentu schválilo realizaci mm, základních dokumentů, které jsme vypracovali po celou dobu mandátu Krymu. V e, součástí bude také e, CD s příslušnými dokumenty. Bude to pouze v anglické jazykové verzi, ale na, CD bude, na CD budete mít i další jazykové verze. E, tyto dokumenty vám samozřejmě pošleme a pokud budeme všichni členové, všichni poslanci ho dostanou, pokud bude mít zájem tak ho dostane také. Eh, jsou tam také eh, čísla za posledních 18 měsíců, připravili sekretariát a tato čísla, tyto údaje máte k dispozici dnes v sálu. A dnes jsem ještě potěšením předat slovo panu zpravodaji a pak místo předsedům, koordinátorům a dalším, kteří si budou přát slovo. Takže pane zpravodaji, předávám slovo a zároveň vám eh, gratuluji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také všem, kteří umožnili Eh, ten skvělý výsledek eh, boj s mafilí a eh, zločineckými systémy, tak je důležitá věc a svědectví Evropského parlamentu, které tady vydáváme, protože s velkou většinou jsme tady rozhodli o tématech, kterých se argumentovalo. Chtěli jsme definovat nějaký rámec evropský pro boj s organizovanou trestnou činností, s korupcí, s mafií a praním špinavých peněz. Mě opravdu uspokojilo, uspokojila práce, je výsledkem také spolupráce s paní předsedkyní, koordinátory, sekretariátu, všech součástí výboru Krim. A všichni svou přítomností a neustálým zapojením poukázali na e, význam této věci. Otázka mafie je otázka celosvětová a e, zločinec se stává stále více hospodářskou Eh, dvě záležitosti a doporučení jdou tedy žádoucím směrem. My jsme chtěli definovat seznam priorit, které by byly konkrétní. Eh, prostřednictvím bychom poté měřili a neustále eh, trvale sledovali v rámci výboru LIBE konkrétní opatření, které komise a jednotlivé členské státy budou muset realizovat. My jsme v vašich členských státech eh, učinili příslušné opatření jako důležitý krok. Jde otázku, která se eh, tak týká také bankovního tajemství a postupného, eh, postupného vytlačování daňových rájů. Děkuji také všem, kteří mi stáli po boku, všem členům výboru, poradcům i ostatním skupinám, kteří skutečně prokázali odpovědnost, solidaritu a před eh, i týmem zaměstnanců můžeme poděkovat, že konkrétně pracovali, měli jsme podněty ze všech stran a dostali jsme se až ke závěru, který nám umožňuje všem evropským občanům ukázat, že dnes jsme udělali další krok navíc. Je zde další důvod pro to, proč se, se definovat jako evropské občany. No, Matě. Děkuji. Paní Matě má nyní slovo, prosím. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve za prvé chci eh, samozřejmě poblahopřát Salvatore Jakolínovým, který udělal vynikající práci. A když se podíváme na výsledky hlasování, tak v podstatě žádný hlas proti 29 pro a e, e, e, jak Ruj Tavareš, tak i tedy někteří se zdrželi, jak nám bylo vysvětleno, ale takže to byl velký úspěch, všichni jsme byli přítomni napříč politickým spektrem, to je vynikající výsledek a děkuji za veškerou práci za všechnu práci, která byla e, e, vykonána pro zprávu, tedy průběžnou i pro tu závěrečnou. Vím, že jste e, těch pozměňovacích návrhů byla spousta, je to tedy výsledek společné práce a děkuji, děkuji ti za to, že jsi se to tak zhostil. Děkuji za kolegy ještě bych chtěla i vyjádřit díky sekretariátu, asistentům, kteří také hodně pracovali mm, a všem kolegům z výboru Krym byla to moje první zkušenost se zvláštním výborem a bylo to strašně zajímavé. Hodně jsme pracovali na tomto tématu a já doufám, že tato závěrečná zpráva, která samozřejmě bude odhlasována na plénu a já doufám, že to bude pouze začátek něčeho a ne konec. A bude to začátek pro příští mm, eh, volební období protože budeme o ní hlasovat na druhé říjnové plenárce a já doufám, že skutečně díky tomu všichni si uvědomí, tedy evropské, všechny ty tři evropské instituce si to uvědomí. Já vím, že eh, Evropská komise, rada také, si již uvědomili eh, tu metlu, jako je eh, mafie, organizovaný zločin, korupce v celé řadě členských států a v podstatě i ve třetích zemích. Samozřejmě i často uvnitř evropských institucí. A je třeba se podívat i na vlastní instituce. A takže eh, tento plot činnosti našeho výboru doufám, že bude základem pro činnost kolegů eh, za, v příštím eh, volebním obdobu, období a doufám, že jim to poslouží, že si uvědomí, jak tento jev je významný a jak je třeba bojovat proti mafii a vůbec proti této metle jako takové. Merci, madame. Děkuji, paní Matěje, a nyní má slovo eh, paní Fajan. Tudy jaz by se seveda najprej želela zahvaliti poročování. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já také chci poděkovat zpravodaji Salvatoremu za odvedenou práci a také za ochotu přistoupit na kompromisy. Já chci také poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem koordinátorům, já myslím, že to byla skvělá skupina. Narazili jsme na několik problémů, nicméně podařilo se nám dobře spolupracovat navzdory rozdílným názorům. A chci jen krátce zmínit, že se domnívám, že toto je začátek nového způsobu práce tady v Evropském parlamentu. V příštím funkčním období parlament určitě bude muset pracovat stejně. A také je velice důležitá osvěta veřejnosti. Chci také poděkovat zpravodajce, která přispěla k této zprávě. Já jsem velice vděčná za zkušenosti všech členů naší skupiny. Já si opravdu myslím, že v našem speciálním výboru se nám podařil určitý průlom Myslím, že jsme přispěli k tomu, že Evropská komise zřizuje úřad Evropského prokurátora a to hodně přispěje k prevenci podvodů s evropskými prostředky. Samozřejmě Teď se musíme obrátit na všechny evropské vlády a musíme je vyzvat, aby přijali konkrétní opatření. Naše zpráva není závazná, jsou to jen doporučení pro naše hlavní města, takže já rozhodně doufám, že nám budou naslouchat. Děkuji. Grazie, Tania Fajon. Děkuji, Tania Fajon. A nyní místo předseda Taváreš. Prosím, Luis. Grazie, volevo Sultan. Děkuji. Především bych chtěl eh, poblahopřát Salvatore Jakolínomu, Jakolínovi za práci a poděkovat za eh, eh, to, jak Eh, ta spolupráce byla velice zajímavá a to především, když jsme spolupracovali na té části, která se týká praní špinavých peněz. Zde skutečně my zelení na to se hodně specializujeme. Já lituji, že jsme se zdrželi hlasování a doufám, že do hlasování v plénu snad se nalezne konsensus, mm, tak abychom mohli nakonec hlasovat pro takto významnou zprávu. Děkuji, děkuji místo předsedovi Tavaršovi a nyní eh, kolega Skilachakis. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Především si poděkat Salvatoremu a také ostatním kolegům. kteří se této zprávě opravdu hodně věnovali. A chci zdůraznit jen jednu věc, teď na závěr našeho mandátu. A v zásadě to, že aby Evropa řádně fungovala, aby fungovala řádně ekonomická a měnová unie, musíme budovat také unii, která stojí proti korupci. Nemůžeme úspěšně provozovat vnitřní trh, nemůžeme mít úspěšné instituce v členských státech, pokud nebudeme mít také postupy proti korupci, které budou platit pro celou Evropskou unii. Protože všude jsou místa, kde bují korupce, často na místech, kde to lidé vůbec nečekají a když s tím něco nebudeme dělat, tak naše unie nikdy nebude úplná. Děkuji, kolega Skilakakis. A nyní kolega Borgecio. Děkuji. Já eh, eh, chci mm, se připojit k tomu, co bylo řečeno na adresu kolegy Jakolína a na práci tohoto výboru. Jenom bych chtěl zdůraznit dva body a upozornit na to náš výbor eh, a samozřejmě bude to v zápisu. A za prvé je třeba vyslat ten signál doktor Kosta, mm, tedy vyslal ten eh, signál v tom smyslu, že eh, finanční, eh, tedy financování drog v podstatě jde přes bankovní systém. To je alarmující, to je bod, který zde bychom měli vzít v potaz. A za druhé, tady chci vyslat takový apel, připomenout, že náš výbor díky této zprávě mm, určitě mm, musí nadále Eh, eh, především bojovat proti eh, daňovým rájům uvnitř členských států EU. A to všichni víme, které to jsou, takže mezi námi tedy my mm, mm, bychom měli se také snažit politicky pracovat i technicky pracovat na tomto závažném problému, poněvadž Evropská komise s tím nic nedělá. Děkuji, pane Borgesio. A nyní pan Binyutandan. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. V americkém senátu se říká, že všechno, co je třeba říct, už bylo řečeno, ale zatím to neřekl každý. Takže já nebudu opakovat všechno, co všichni říkali, ale chci jen říct, že se mi velmi dobře spolupracovalo s kolegy, moc jich tady nezbylo, jenom to tvrdé jádro, ti profesionálové. Opravdu se mi s vámi dobře pracovalo. A já myslím, že někdo by měl vám říct, paní předsedkyně, že to poslední hlasování jste řídila fantasticky dobře. Bez přerušení skončili jsme za hodinu a půl. Bravo, výborně. Já myslím, že to se vám opravdu povedlo a všichni jsme velice vděční, že to netrvalo tak dlouho, jak jsme se obávali. Toto je konec začátku, abych tak řekl, protože potřebujeme samozřejmě dobrý výsledek na plenárce a musíme na to na všechno navázat a musíme se postarat o to, že svůj úkol si splní i komise. Musíme informovat veřejnost a musíme přijmět členské státy, aby také něco udělali a souhlasili, co navrhujeme. Takže nás čeká obrovské množství práce, ale myslím, že ten začátek se nám taky podařil. Grazie mille. Děkuji za vaše slova. Nyní místo předseda Diang. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já chci samozřejmě poblahopřát vám ke konečnému výsledku, ale především chci také vřele poděkovat Salvatoremu Jakolínu. Já myslím, že se vám podařilo skvěle vyřešit všechny naše problémy v konečné verzi zprávy. Já chci také dodat, že jsem se musel nakonec držet hlasování ne kvůli něčemu, co bylo ve vaší zprávě, ale spíš kvůli tomu, že naše skupina zatím obecně není přesvědčená těmi argumenty, které předkládá komise v souvislosti s evropským prokurátorem. To je zásadní diskuze, proběhne také ještě jinde na plenárce a já také mohu připravit nějaké prohlášení, protože myslím, že zvlášť vzhledem k tomu, jaké teď máme priority, tato zpráva může přispět k další práci v této oblasti a samozřejmě se všichni shodneme na to, že boj proti organizovanému zločinu, praní špinavých přeněz, peněz a korupci je také důležité téma pro příští funkční období, takže mnohokrát děkuji. Děkuji kolegovi De Jongovi. A ještě předtím, než se dostanu k úplnému závěru, bych chtěla poděkovat sekretariátu, všem zaměstnancům a myslím to opravdu upřímně. Pro mě to byla první zkušenost v roli předsedkyně a nemohla jsem se vybrat lepší sekretariát. Ještě předtím dám slovo Filipovi, protože o slovo požádal, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně, a to nebudu protahovat. Jenom bych chtěl říci, ano, já jsem měl to potěšení a čest řídit tým devíti lidí, abych vám sloužil, abych sloužil eh, tomuto výboru, zvláštnímu výboru a já hovořím za nás za všechny určitě, že to bylo pro nás velice zajímavé, taková zvláštní zkušenost i pro nás. Já jsem nechtěl dělat nějaké projevy, jenom jsem chtěl ještě jednou vám poděkovat za devět spolupracovníků a osobně za sebe čtyři dámy, Ivana Červenanská, Sophie Ponchon, Clelia Aperieli a Caroline O'Sullivan a potom pánové eh, mm, mm, Andreas Skrimali, Jensen Schroeder, Jari Erholm a Heiner Brooks Springsteens, takže jménem všech těch musím říci, že pro nás to bylo velké potěšení a krásná zkušenost. Grazie Filip. Děkuji Filipe. Je to poslední zasedání tohoto zvláštního výboru. Ještě si pamatuji na skepsy, eh, kterou zaujali mnozí po zřízení tohoto zvláštního výboru a pamatuji si také na ta první zasedání, kdy mnozí z vás jste se na dané téma dívali možná trochu s odstupem nebo s podezřením a určitě s pochybnostmi. Nebylo jasné, nebyli jste přesvědčeni, zda děláme správnou věc. Někteří se domnívali, že otázka organizované trestné činnosti jsou záležitosti, které jsou územního charakteru nebo kulturního charakteru a sociálního. Ale s velkým uspokojením musím říci, že za těch 18 měsíců um, to bylo tak, že čas opravdu uběhl velmi rychle a viděla jsem ty též kolegy, kteří na začátku byli poměrně skeptičtí, tak poté bojovali ve výboru Libe eh, za to, za to, co jsme dělali v tomto výboru a co jsme převzali od našich expertů. Takže to bylo určitě eh, velké vítězství tohoto výboru. Členové tohoto výboru často museli mm, poukazovat na zásady a na legitimitu eh, tohoto výboru a bojovat za ním. Jedná se o zvláštní výbor, ale v určitých odvětvích, v určitých oblastech tento výběr odvedl obrovský kus práce. Měli jsme nějaký úkol a podařilo se nám jít ještě hlouběji do, v, v oblasti v různých tématech, kde některé jiné výbory, jako například Libe nebo jiné výbory z různých důvodů, tak udělat nemohli a, nebo nebyli schopni. A často jsme se snažili pochopit, jaké je to nejlepší stanovisko a zejména jsme se snažili pochopit, jakým způsobem eh, můžeme nejvíce přispět nejenom Evropské komisi, a radě a parlamentu, ale eh, máme 500 milionů obyvatel, nyní už 28 členských států od července jsme si vědomi eh, a ukázalo se to také poslední zasedání eh, mezi koncem dubna a, zača- a koncem května, když probíhala jednání ve Washingtonu, tak se ukázalo, že existuje velký zájem od soudních eh, orgánů v USA a orgánů vyšetřovacích, tak projevili velký zájem. A mm, James Kolek z Ministerstva spravedlnosti tak opravdu vzdali eh, chválu. A David Luna, mm, Lofa, skutečně jsme mohli zažít velké uspokojení. Členové tohoto výboru a všichni, kteří pracovali na tomto textu, tak eh, mohli toto prožít. A mohli jsme to skutečně zažít na vlastní kůži. Nejedná se o eh, nějaký text, který zůstane v šuplíku. Kdo z nás tady bude během příštího volebního období, tak jeho úkolem bude pokračovat v tom, co jsme tady začali v této aule. A možná, že také bojovat proti těm, kteří ještě z nějakých kulturních důvodů například nepochopili, že korupce, braní špinavých peněz a trestná, organizovaná trestná činnost představují priority pro bezpečnost, svobodu a demokracii našich občanů. Ještě jednou vám tedy děkuji, děkuji panu Jakolínovi, děkuji všem kolegům, stínovým zpravodajům, všem poradcům, sekretariátu. Skutečně to byla týmová práce. Opravdu nikdy nepřevážely zájmy skupiny. A je pro mě potěšením říci, že nikdo se nesnažil v tomto fóru prosadit zájmy jedné země vůči jiné. A to si myslím, že byl důvod eh, toho velkého úspěchu eh, našeho výboru. A přeji si, aby se ostatní kolegové mohli poučit z metody, který jsme, z metody kterou jsme uplatňovali v tomto výboru a z té schopnosti dosáhnout kompromisu, eh, schopnosti jednat a to v zájmu evropských občanů. Ehm, myslím si, že po v roku 2011, kdy jsme měli první zprávu o eh, organizované trestné činnosti, tak došlo k opravdu k epochálnímu kroku. Měli jsme tady jasnou většinu a dalším vítězstvím nebo dalším takovým milníkem bude hlasování ve Štrasburku, kdy se bude hlasovat o konečném znění textu na plenárním zasedání. Ještě jednou vám děkuji a bylo pro mě opravdu velkým potěšením s vámi pracovat. Neustále jsem se učila nové věci, nejenom o organizované trestné činnosti, protože poslechli jsme si spoustu expertů. Děkuji zejména Europolu a všem organizacím, které zavítali mezi nás, aby nám řekli, jaké jsou jejich potřeby. Platí to například také pro Eurojust nebo jiné organizace, tedy organizace, které jsou v první linii v boji s organizovanou trestnou činností. A naučila jsem se, jak je důležité Eh, pro finální kompromis eh, mm, vyjednávat. Děkuji ještě jednou za příspěvek každého z vás a konečný výsledek se nyní dostane do rukou našich kolegů, kteří o tom budou hlasovat na druhém zasedání eh, v říjnu na plenárním zasedání. A já jsem si jistá tím, že budou spokojeni Mám velké blahopřání všem, zejména panu zpravodaji a ještě se uvidíme na hlasování na plenárním zasedání. Děkuji. Adesso, se non ci sono Pokud nemáte nic dalšího, tak vás zvu na koktejl tady před eh, sálem. Je to eh, závěrečná rozlučka eh, k ukončení prací výboru krim.